Uh, so good afternoon, Takže dobré odpoledne všem a omlouváme se za drobné spoždění. Já jsem právě hovořil s generálním tajemníkem parlamentu a eh, vlastně jsem s ním hovořil kvůli eh, našim členům, proč nebyla schválena naše mise do Dublinu. Srdečně všechny vítám na dnešním odpoledním zasedání. Pro ty, kteří tady nebyli dnes dopoledne, chci nejprve říci tolik. Možná, že také pro ty, kdo se teprve připojí na internetu. Máme biletén, takže můžete se na to podívat, i vy, kdo jste na internetu. A pro ty, kdo jsou nadšenci Twitteru, tak dnes náš výbor má i svoji stránku Twitteru. A energická paní Štaler dnes už eh, nepoužila Twitter a už máme dnes nějaké vstupy od občanů z té, k této diskuse takže možná, nevím, jestli jsou, nebo možná jsou i nadšenci pro veřejné zakázky. Pokud je tomu tak, tak se tam připojíte EP, e podtržítko Single Market, eh, všecko bez eh, pomlčky EP potržítko Single Market. To je naše přihlašovací heslo na Twitter. Určitě eh, naše zpravodajka je nadšená pro Twitter a možná i vy ostatní. A můžete nám dát odkazy na vaše vlastní stránky. Děkuji, paní Pernega. Já nejsem na Twitteru, to je Eh, jeden z moderních vynálezů, který mě ještě nedostihl. A třeba se nechám přesvědčit, ale zatím k tomu ještě nedošlo. To bylo jistě zajímavé a důležité sdělení. Dnes eh, odpoledne eh, budeme diskutovat o současné situaci se směrnicí o zadávání veřejných zatáček, uči, zakázek. Určitě mě zajímá, jak to bude probíhat dál. A na začátku diskuse bych chtěl říct si tolik. Po podrobné diskusi se všemi stínovými zpravodaji a koordinátory jsme se rozhodli, že odložíme hlasování ve výboru k přijetí tohoto velice důležitého návrhu na 18. prosince, protože jsme měli za to, že je třeba mít čas na to, abychom mohli skutečně dodělat tu velice důležitou revizi. Jsou důležité politické kompromisy. Určitě se bude hodně hlasovat o kompro, budou, budou kompromisy, ale hlavně nám jde o to, abychom kvalitně vytvořili kompromisy, protože na tom vždycky záleží i kvalita kvalita výsledku, takže myslím, že to je odůvodněné rozhodnutí. Ale je důležité, aby všichni měli informace. Dnes tedy bude diskuse a zítra odpoledne, nemělím lice nikoliv dopoledne, Zítra dopoledne naše schůze začne Zítřejší schůze tedy začne tím, že od 9 do 10.45 budeme mít neveřejnou schůzi. Předsedat bude zpravodaj, nikoliv já, ke kompromisním návrhům. A v 10.45 se pak eh, sejde výbor v plném složení. Je to všem jasné? To je i pro ty, kdo nás sledují na internetu. Tolik Ehm, co se týče mého zlouhavého úvodu a tím dávám slovo panu Tarabelovi, ehm, zpravodaji, aby nás seznámil se současnou situací. Ve vašich materiálech najdete 1 až 31, což jsou kompromisní návrhy, tak jak v současné chvíli vypadají. Nejsou ještě konečné, ale abyste viděli, jakým směrem se to vyvíjí. Takže, pane Tarabelo, máte slovo a pak požádám stínové zpravodaje o vyjádření, pak bude všeobecná diskuse. Vítám pana Svídnu a jeho Eh, tým eh, usilovně pracující z DG Markt a také je požádám, aby se vyjádřili. Vím, že také velice dobře sledují to, co se děje v této věci v radě. Pan Tarabela má slovo. Merci. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat koordinátorům za to, že dobře pochopili příležitost toho, že nebudeme hlasovat zítra a hlasování odsuneme pouze o několik dní, protože jsme měli mnoho technických schůzí a já tady děkuji všem spolupracovníkům různých skupin, ale i výboru IMKO. Děkuji všem za to, že usilovně pracovali a díky tomu všemu bylo užitečné trochu odložit hlasování v zájmu kompromisu je tady celá řada úvah a jde, je v zájmu parlamentu a v obecném zájmu, abychom měli co nejjasnější pozici. Eh, měli jsme tady 2500 pozměňovacích návrhů eh, pro obě eh, směrnice. Ten text nesmí být příliš těžkopádný a proto bylo potřeba použít dobu dalších dvou týdnů, abychom dospěli ke kompromisu. Hlasování eh, tedy mělo být 18. prosince, ale bude to 20, a 20, 24. první, pokud jde o sektorovou směrnici a zítra budeme mít eh, zasedání, které se bude týkat klastrů, eh, které jsou strategicky důležité. Je to klastr 2 v článku 1. O tom budeme tedy jednat zítra a budeme mít také zasedání stínových zpravodajů, kde, jak doufám, doledíme poslední detaily kompromisu na odvětové úrovni a dnes diskutujeme o klostru 1, 4, 7, 9, tedy o rozsahu působnosti, vylepšení postupů nebo řízení a o dalších postupech nebo řízeních a o zprávě Myslím si, že dnes už jsme dosáhli poměrně dobrého výsledku, pokud jde o první dva uvedené klastry, protože tyto témata jsou nejméně kontroverzní nejméně sporná. A pokud jde o sedmý a osmý klastr, kde jde o eh, varianty a eh, změny eh, zadávaných zakázek, tak tam si myslím, že také byl nalezen poměrně dobrý kompromis, který je vyvážený a kde je dostatečná pružnost která je potřeba pro zadávací orgány, ale i pro podniky a je tady zároveň dobrá transparentnost celého řízení v článku 18, také důvěrnost a potom článek 21 střed zájmu. To všechno všechno je dobře ošetřeno. Máme tady návrh komisi. My to v našem přístupu v podstatě potvrzujeme a myslím si, že klaster 9, který se týká eh, zprávy, je velmi důležitý a také eh, umožňuje v rovnováhu mezi eh, zadávacími orgány a podniky a je tady dostatečná transparentnost a etická pravidla. To vše samozřejmě ovšem musí být také ještě vylepšeno. Je tady ještě určitá nejistota, jakým způsobem do toho celého eh, zapojit eh, kontrolní orgán na členské úrovni, tedy eh, jaké pravomoce by tady na národní úrovni pro jednotlivé kontrolní orgány měly být. Tady jsme se snažili, aby to bylo pragmatické, aby se to přizpůsobovalo specifikum jednotlivých členských států a máme tady kompromis, který jistě trochu ulehčí postup, ale zároveň zajistí dobrou kontrolu na evropské úrovni. Eh, Zpráva v této směrnici hraje velmi důležitou úlohu s ohledem na eh, rozsah eh, působnosti nebo na, možnost, na vyjednávací možnosti zadávacího orgánu. Je tedy nutné vytvořit kontrolní orgán v členském státě, ale neměly by být takové orgány vytvářeny v případě, že už v členském státě existují. Tento princip je zakotven eh, v článku 44 prvním odstavci. Předtím, než udělím slovo kolegům, tak bych chtěl říci, že nejdůležitější a také nejcitlivější téma je to, kde máme také nejrůznější stanoviska a eh, to budeme Eh, řešit zítra od 9 do 45 hodin. Tady jde o to, eh, jak naložit s příliš nízkými nabídkami, které nás mají chránit před sociálním dumpingem, ale potom také povinný charakter sociálních kritérií a potom také subdodavatelství, to je článek 71. A dále, pokud jde o osmý klastr, tak eh, Hodně jsme hovořili o zadávacích orgánech, které musí především dobře chápat a uplatňovat směrnici, kterou vytváříme. Nesmíme zapomenout ani na malé a střední podniky, eh, aby měli lepší přístup k veřejným zakázkám, ke kterých mají dnes přístup příliš omezený. Možná by mohli vytvářet různá konsorcia nebo uskupení malých a středních podniků, Myslím, že to je dobrá praxe nebo dobré postupy. Měly by jim být umožněny. Kolegové v podstatě celkově souhlasí s tím, aby to tak bylo. Jinak pokud jde o návrh komise, tak tam máme někdy problémy dohodnout se na některých konceptech, ale přesto jsme vyšli z návrhu komise, který směřoval dobrým směrem. A měli jsme na čem stavět a umožnilo nám to od začátku vycházet z dobrého základu. Setkal jsem se s irským předsednictvím, s budoucím irským předsednictvím, které převezme štafetu od kyperského předsednictví. A to, že jsme tady pracovali ve klastrech, eh, stejnou metodou jako rada, i když samozřejmě nezávisle. A já doufám, že touto paralelní metodou se nám podaří dobře srovnat to, zda souhlasíme nebo nesouhlasíme s těmi jednotlivými klastry, s našimi vzájemnými přístupy. A teď už si rád vyslechnu všechny vaše připomínky, vaši kritiku a třeba i chválu, pokud nějakou budete mít. Oh, well, I'm sure there'll be some... Ano, určitě zazní i pochválná slova. Uvidíme. Takže já bych obecně řekl tolik, že pokud někdo ocení rozsah práce, jenom když se podíváte, co se udělalo z tolika kompromisy, kolik pozměňovacích návrhů bylo nahrazeno už kompromisy, tak uvidíte, o čem mluvím a chtěl bych eh, vzdát čest i zpravodaje, i ty všechny, kdo eh, s ním pracovali. Ale chci upozornit také komisi, že je tady celá řada oblastí, oblasti, kde eh, jsme eh, sice eh, hodně posoudili vyčerpávajícím způsobem naše pozměňovací návrhy a nakonec jsme usoudili, že nejlepší byl ten váš původní návrh. Ale přece jenom si myslíme, že to mělo cenu, co jsme dělali, protože jsme důkladně zkoumali text komise oproti návrhům na zlepšení kolegům a nakonec jsme mnohokrát rozhodli, že ten návrh komise byl nejlepší, tak to je snad povzbuzení i pro vás. Takže je na tom něco dobrého pro každého a doufáme, že v témže duchu budeme postupovat dále. Pan Engels tady není, pan Schwab bude hovořit za něho. No, Děkuji, pane předsedo, on se brzy vrátí. Už je na cestě, ale požádal mě, abych se vyjádřil a abych se vyjádřil za něj a on k nám přijde později, abych v každém případě té chvály, jak jste o ní hovořili, tak tam jsme bohužel nenašli žádné důvody pro chválu. Myslíme si, že ta zpráva, která je navržena, nám přesto může pomoci nalézt seriózní kompromisy. A předtím, než se dostanu k jednotlivým bodům v klasterům 1, 4, 7, 8, 9, které nám vlastně doteď nepůsobily žádné problémy, tak bych chtěl nejprve upozornit na to, protože tady právě byla chválena komise, že z mého pohledu, a to neříkám, protože dodatečně se chci tvářit moudře, ale mám pocit, že to přepracování už se postupně začíná blížit k cíli, začínají se rýsovat dobré kompromisy, ale očekávání, které já jsem nevzbudil, že to bude pro zúčastněné strany jednodušší, toto očekávání se nenaplní. Musím to říct si naprosto otevřeně. Možná, že Evropa zkrátka jednodušší být nemůže. Ale myslím si, že bylo chybné tady zprostředkovávat pocit, že to zjednodušíme. Myslím si, že na některých místech je to dokonce ještě komplikovanější. A proto jsem byl na počátku skeptický, jestli něco to, takového vůbec potřebujeme. Teď to ovšem máme, takže se toho musíme dobře zhostit. Pan stínový zpravodaj Engel tedy eh, za, i za něj několik poznámek k těm zmíněným klastorům. Jsme rádi, že jsme dosáhli kompromisu v tom, že všechny možné postupy pro zadávání veřejných zakázek byly implementovány a musí být implementovány eh, do legislativy členských států. Myslím si, že eh, tady je férová možnost, aby evropský zákonodárce se vlastně, aby mohl být spokojen eh, s národními legislativami. Také už bylo řečeno, že lhůty víceméně odpovídají tomu, co komise původně navrhovala. A také to považujeme za velice pozitivní a samozřejmě nás také těší, eh, že eh, tady ty žádosti o inovační partnerství, které jste předkládali vy nebo jiní, takže tyto návrhy že se na nich shodne většina. Elektronické zadávání podle návrhu má eh, po dva roky po vstupu v platnost eh, být dostupné pro všechny, což v některých členských států bude vyžadovat některé obtížné eh, implementační kroky, ale v podstatě si všichni uvědomujeme, že potřebujeme, aby vnitřní trh byl transparentní, ačkoliv si to vyžádá v některých členských státech některé nároční, náročné kroky zadávací pasport neboli eh, ten jednotný dokument. Já nevím, jak se to přesně řekne německy, říká pan zpravodaj, pan řečník. Zdá se, že to bylo vypuštěno z dokumentu, už to tam není a podle parlamentu a také frakce EPP i pro našeho stínového zpravodaje to bylo velice důležité, tak, aby malé a střední podniky se mohly snáze účastnit zadávacího procesu a proto eh, vybízím k tomu, abychom si to nenechali radou vzít, musí to tam být a ten pas musí mít platnost alespoň jeden rok, protože jinak to malým a středním podnikům nic nepřinese. Pokud jde o zprávu, tedy lepší přehled pro komisi, jak probíhá implementace a uplatňování této legislativy v členských státech, pokud to chceme dosáhnout, tak musíme eh, tedy akceptovat, že, eh, než, že rada se s tím bude muset prosadit a mohu říci, že oprávněnou žádostí je, že to uplatňování musí být nějakým konkrétním způsobem hlášeno zpět na evropskou úrovni a pokud jde o ty zmíněné klastery, tak tam už jsme se zblížili a proto tedy uh, jsem povzbuzen. Oh, Frank. Ano, děkuji. A vítám vás. Vy jste chtěl něco dodat? Co říkal navrhovatel? A vítám vás zpět. Já se omlouvám, pane předsedo. Já eh, věřím, že to, co můj vážený koordinátor řekl, bylo eh, výborné, ale já jsem měl tedy závažnou, závažný důvod, proč jsem tady nebyl, tak omlouvám se. Takže kdo bude další? Pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k poděkováním za tuto herkulovskou práci, jak, kterou odvedli zpravodaj i sekretariát. Někdy mám dojem, že to celé spíše komplikujeme a také se domnívám, že komise podala poměrně vyvážený návrh a že bychom se měli trošičku krotit. Proto bych trošičku Hmm. navrhoval k tomu klastru 3. Tady chci připomenout, že máme ještě herkulovskou práci před sebou, protože ty sporné body teprve přijdou k elektronickému zadávání zakázek. Um, Kolega Šváb již na to poukázal, ale zdá se, že se to v um, radě rýsuje, takže se bude aktivovat um, informační systém vnitřní trh. Eh, pokud existují systémy, tak proč by se neměly využívat? Takže se to zdá výhodné. Přesto by právě pro malé a střední podniky, toto, by eh, to ten, to evropská pravda veřejných zakázek, by jim to ulehčil. Eh, pokud se ale stane, že v tom mezidobí eh, něco provedou, tak je to smůla, ale to se zrovna tak může stát, když je to o tři týdny později, takže mm, to, v tom není sporu. Co se týče um, případů, kdy se to odchyluje od tohohle pravidla, tak tam to musí být odůvodněno. Klastr 8, tam je celá řada dobrých přístupů, ale je tam um, od odůvodnění, tam se to vítáme, protože tam je ten instrument smysluplný, eh, protože ne všude v členských státech jsou to příslušná pravidla. Přesto bychom se měli orientovat podle jednoduchého textu rady. Problematický článek je článek 39 a eh, ve vztahu k změnám smluv, tak tady článek 72 odstavce 3 až 5. K jeden bod ale je, je třeba ještě projednat článek 84, článek 83 v novém znění. Malé a střední podniky pomoc při, by mě dostat pomoc při aplikaci těch pravidel. Článek 85 tam jsou eh, určité hraniční hodnoty. To by mělo za následek ehm, velké administrativní zatížení, které by bylo nepřiměřené. Tady vítáme zjednodušení i mm, národních pravidel. Eh, myslím, že jsme odvedli hodně práce a proto bych byl pro to odložit o pár týdnů, protože je to tak komplexní a vzhledem k mm, jak se dobrá práce by měla mít přednost před rychlostí, takže doufám, že ta dobrá spolupráce bude pokračovat i v tom při tom obtížném vyjednávání. Děkuji, Manšová. Také já chci poděkovat za dosavadní dobrou spolupráci, ale chci se připojit k panu Švábovi a dát mu za pravdu. I mě to, já jsem trošičku vystřízlivěla, co se týče toho, zda se nám podaří zjednodušit ta pravidla. Mm, to, mm, pokud půjdem, to by šlo pouze, pokud bychom to mm, trošičku, eh, pokud šli cestou nařízení u směrnice, se to trošičku komplikuje takže tam bude těžko možné vůbec dosáhnout nějakého zjednodušení. Jediné zjednodušení, které by tato směrnice přinesla, by bylo elektronické zadávání, které, pokud by to bylo paušálně v Unii, to by byl krok směrem ke zjednodušení a větší právní jistotě, ale to je jak jediné, co bychom z toho mohli zdůraznit v tohoto, z tohoto hlediska. E, jinak v podstatě souhlasím s analýzou pana Švába. Ten toolbox je smysluplný, není to ve všech členských zemích, bylo by to dobré. Také otázka lhůt je uspokojivě řešena. Hmm, zadávání ten pas, zakázek jim přijde příliš složitý. Já bych to chtěla trošičku změkčit a mm, obávám se, že je to příliš eh, preskriptivní a že pro malé střední podniky by to mělo být jednodušší. Proto jsme se k tomu kompromisu ještě nepřipojili. Eh, dvě nebo tři další body. Klaster dvě. Tady chci říci, že ten text v eh, článku 13 se týká článku 15, tak to není o tom, čem jsme disk- o čem jsme mluvili a já bych si přála, abychom si to ještě vyjasnili. Ten text je jiný než co já jsem si poznamenala jako kompromis naposledy. A tady mm, to platí pro zpravodaje, protože i pro něj byl ten článek důležitý, takže ověřit, zda to skutečně byl kompromis. Také klastr 8 a 9 vyžadují další diskusy, to jsou detaily, ale já myslím, že článek 86 bychom mohli vyškrtnout. Pak musíme prostě hlasovat. Na té změně se stejně nemůžeme účastnit. Já jsem to pochopila tak, že pozměňovací návrh 21 k článku 16 neobsahuje pasáže k těm konsorcím, že to je vyjasněno v bodu odůvodnění. A teď o tom musíme ještě zítra jednat. Jinak děkuji za spolupráci a doufám, že i u jiných klastrů budeme postupovat podobně rychle. Jenom pokud mohu, jako stínový zpravodaj, další kolegové, kteří si přejí přispět do diskuze. Takže někdo si e, přeje slovo k tomu návrhu? Především mě velice těší, že jsme doša- dosáhli dohody především o novačním partnerství, zadávání zakázek, což je dobrý nástroj pro zadavatele. A tomu zjednodušení, přidáním dodatečných nástrojů, možná prodlouží le, eh, tu legislativu, ale aplikace díky tomu nemusí být nutně složitější. A když bude inovační partnerství, tak to bude jiné, to, to budou jiné zakázky. Bude to velice cené, jak pro klienty, tak dodavatele, eh, pro zlepšování kvality výsledků, jak co do nákladů, tak do technologie, a další důležitá témata, jako je udržitelnost, energetické využití energii a podobně. A tady se domnívám, že zjednodušení jak se závisí na jasnosti eh, legislativy samotné a tím se musíme zabývat u toho nařízení. A skutečným testem je, že když si to někdo přečte, tak si vidí, že to je zlepšení, protože to je jasnější, že jasně vidí, co mají dělat, eh, že ty procesy jsou zjednodušení a jako zadavatel mají vít, k dispozici lepší nástroje, větší prostor k jednání, eh, díky tomu lepší výsledek, kterého se podaří dosáhnout bez ohrožení Eh, konkurence na trhu. To souvisí s, s tím klastrem k zprávě, mm, governance, veřejné zprávě, protože ta pravidla nejsou v současnosti konstantně eh, aplikována. A to proto, že jsou poměrně obtížně pochopitelná v některých příkladech, případech. A vzhledem k jejich složitosti víme, že lidé hledají cesty, jak je obejít. Pokud ta pravidla zjednodušíme, tak to eh, jim to vlastně snížíme, takže to by, tady bychom neměli ten význam podceňovat. A druhá věc, že potřebujeme mechanismus pro monitoring. A myslím, že tady byla celko mm, poměrně schoda, že ten poměrně takový um, striktní mechanismus, který komise navrhla, nebyl hodný, protože v mnoha zemích již existuje poměrně dobré uspořádání. A způsob, jakým jsme to formulovali, tak jsme šli vlastně cestou e, zaměření na výsledek s tím, že členské státy by měly mít institucionálně organizovaný monitoring eh, zadávání veřejných zakázek. To byl výsledek. A tento posun k sněmu systému zaměřeného na, výs, na mm, výsledek je něco, co potřebujeme zvážit. Jsem rád, že jsme dosáhli tak velkého pokroku celkově. Máme ty klíčové klastry, k strategickému využívání veřejných zakázek a tak dále. A možná bude obtížné najít kompromisy ke všemu mezi všemi frakcemi, protože e, e, budeme muset hlasovat, toho bychom se neměli bát. A pak bychom to měli být schopni obhájit v nadcházejících jednáních. To budeme potřebovat více času. Můžeme využít ten čas, abychom se podívali na ty pozměňovací návrhy, zda tam jsou formulace, které jsou nadbytečné, které, který ten text nevyjasní. Například ty varianty, o kterých jsme mluvili, jsme se dohodli, že vlastně ponecháme ten text komise tak, jak je a já jsem přesvědčen, že bychom to zkomplikovali, protože to je poměrně jednoduché. My musíme těm uživatelům jak si umožnit nebo usnadnit tu konečnou kontrolu té jasnosti toho textu. Teď je to ve veřejné sféře, mnoho lidí tomu má přístup, takže se jistě objeví nové nápady v příštích týdnech, které tam budeme moci za, e, začlenit. Takže celkově jsem rád a budu se účastnit jako stínový zpravodaj, stejně jako předseda. Mimochodem v tomto kontextu než dám slovo dalším. Eh, zítra, bych to vyjasnil, tak zítra dopoledne během prvních 45 minut bude společná schůzka s panem Žuvanem, panem Tarabelou o společných Um, tématech směrnice o eh, koncesích a touto směrnicí. Budeme mít také diskuse o těch koncesích, ale tak, eh, tato směrnice taky dobře postupuje. Myslím, že se nám daří všechny tyto texty hm, sledovat a snad se nám podaří dohodnout dohody o implementaci. Ale jsou tam určitá hraniční témata, mezi tímto a koncesemi. Chce se někdo vrátit k tomu? Pan Dio. Já jsem si vás nevšiml předtím. Někdo další? Pan Saviny tady není. Pan Vanasari. Někdo další k tomu ještě něco má? Frank Henel. Pan Dion. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Možná, že je to proto, že sedím tak blízko navrhovatele. A také jste tady byli velice připraveni vyslovit eh, chválu na adresu zpravodaje a já si opravdu myslím, že to byla vynikající práce, ale přece jenom chci zmínit několik bodů. Uh, článek 15 tady, myslím, je kompromis velmi dobrý, ale mám tady určitý problém. Já nevidím dost dobře, proč je to vlastně kompromis. Má to se dělat článkem 21 střed zájmu. Proč se vracíme k takovémuto obecnému ustanovení, když víme, že Transparency International vypracovala zprávu, v níž se zmiňují chyby, k níž docházelo při zadávání veřejných zakázek, že dochází ke střetu zájmu a že se s tím musí něco dělat. A proto e, je třeba řešit otázku i těch, kdo upozorňují na chyby preambule to mohu tady e, ještě snést, ale tohle, kdyby se škrtlo, to by byla škoda. A pak poslední poznámka. Hlasovat tedy budeme 18. prosince. Znamená to, že máme dost času, abychom požádali oddělení pro hodnocení dopadu, aby ho vypracovalo hned po hlasování. Týká se to toho, zda se jedná o skutečné zjednodušení. Já už eh, o to žádám nějakou dobu. Myslím si, že pan Šváb a paní Rila by byli také potěšení. A to zejména s ohledem malé a střední podniky. Pak je tady jedna věc, která právě pro tyto malé a střední podniky je zvláště důležitá. A neměli bychom dopustit, aby nám to nějak uklouzlo ten systém musí se správně uplatňovat i na malé střední podniky, musí to na ně sedět, musíme se pak podívat na ten konečný výsledek, abychom zjistili, zda to opravdu je v souladu s požadavky, zejména těmi, které se týkají malých a středních podniků. Ano, děkuji. K diskusi o vašem bodu se asi za chvilku dostaneme. Pan Valdesári je příští, Valdesári je příští. Děkuji pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl opravdu poblahopřát eh, panu zpravodaji, že eh, se dopracoval k tomuto řešení klastru, o kterých dnes hovoříme. My si myslíme, že ty dosažené kompromisy jsou v zásadě uspokojivé. Zejména Zít, tedy zítra budeme hovořit o klastrech 2 a 8. O eh, těch se bude hovořit zítra ráno, ale já tady nebudu. A my v Itálii v rámci EPP máme určitý problém. Já se budu muset tady vrátit do Itálie, takže u té diskuse nebudu. Ale řek, myslím si, že přece jenom bych měl k tomu učinit pár poznámek. Velice často hovoříme o jednotném trhu, o zájmech malých a středních podniků, hovoříme o transparentnosti a o konkurenci. To všechno jsou klíčové faktory, které jsou nezbytné pro další rozvoj integrace v Evropě a e, aby to všechno šlo ve prospěch našich podniků a občanů. Ale když máme udělat odvážnější krok, tak najednou začínáme couvat. Najednou mluvíme nikoli o směrnici, hovoříme o nařízení, hovoříme o dobrovolných systémech, nikoli o závazných. A víme, že jak to je se všemi těmi směrnicemi, s nimi jsme se zabývali, jakmile někde umožníme dobrovolná alternativní opatření, tak jsme se s tím v životě nikam nedostali. Když jsme řešili eh, například odklady plateb, pak tam byla možnost, aby členské státy taková spoždění plateb napravily. Eh, a pak to bylo ponecháno vlastně na veřejných úřadech a dobré vůli členských států a nikdy se to nevyřešilo. A eh, pak tedy řeší se tady směrnice. Já si myslím, že máme-li dosáhnout opravdu většího stupně integrace, pak je důležité, abychom tady měli ta důležitá pravidla pro tu důležitou část ekonomiky, které, na kterou se stahují veřejné zakázky, tak tady musíme mít určité sjednocení. Nemůžeme udělat prostě směrnici a nechat tady spoustu alternativ, možností, aby si vybrali členské státy, co vlastně přijmou, zejména u těch otázkách, u těch otázek, které jsou pro tu celou věc naprosto klíčové. A mě zejména zajímají věci, které řeší eh, klastry 2 a 8, článek 71, 69 a 84, nemělím li se. A eh, pokud je o subdodavatele, subdodávky, pak si myslím, že tady je docela rozumné stanovisko, které se tady objevuje totiž, že bude třeba muset uvádět procento podílu subdodavatelství. A v druhém odvahu se také říká, že to má zásadní význam proto, aby se zajistilo, že uchazeč, eh, že, tedy, že bude tedy možné že tedy, pardon, dodavatel bude moci přímo zaplatit za služby subdodavatele aby ty zúčastněné strany nebyly na milost a nemilost eh, hlavního dodavatele. Ale pak vlastně podle, v závislosti na tom, jak se to udělá, se může vlastně měnit celá tato podstata, eh, charakter eh, tendru, charakter příslušného kontraktu. A pak je třeba se podívat na další věc, to je článek 69 Tady se snažíme povzbudit k větší transparentnosti. Nemá smysl se snad skrývat za neexistujícími byrokratickými potížemi. Jestliže já jakožto majitel podniku, jako podnik se zúčastním tendru, ale ta zakázka nakonec je udělena jinému, protože ten dá o 39% nižší nabídku. Může mi někdo vysvětlit, proč ta nižší nabídka dostala nakonec, vyhrála? Buď to tedy celé necháme, aby to vyřešila veřejná zpráva, veřejná, eh, eh, veřejn, eh, anebo tedy ta administrativa to bude muset odůvodnit, anebo ne, to záleží na tom, jaké stanovisko zaujmeme. Pokud tedy nebude nějak jasně nastavená hranice a nezajistí se patřičný vztah, pokud tedy veřejné orgány nebudou mít povinnost jednat transparentně, tak co uděláme? Budeme prostě spoléhat na jejich dobrou vůli? To si nemyslím, že by bylo dobré vzhledem ke všem těm studiím, které byly v Evropě eh, vypracovány. Nemyslím si, že Evropané jsou zrovna mistři transparentnosti. A pokud chceme, abych tak řekl, v úvozovkách de leg, legislovat, čili chceme místo legislativy to nechávat veřejným orgánům, nemyslím si, že je to dobré. Nemyslím si, že tím pomůžeme těm, kterým se snažíme pomoci. Já si nemyslím, že toto by zabránilo tomu, aby celé to řízení bylo efektivnější. Proč by to nešlo? Proč by nemohl eh, tedy zadavatel vysvětlit, proč nakonec přijal nižší nabídku? Třeba jsou tady nějaké úspory, ten podnik, nebo proč předložil vůbec nižší nabídku? Třeba si to může dovolit prostě proto, že tím někde zase ušetří, ale musí to někde zdůvodnit. Jde o to, aby eh, nebyli eh, málo placení pracovníci a aby se nešlo pod definici produktů, které jsou definovány v tendru, v zadání, musíme chránit před těmi velice nízkými nabídkami, protože jinak se to potom zase otočí a ten podnik řekne, už eh, ty náklady nemůžeme nést, protože teď strašně stouply náklady a potom ten podnik se bude dožadovat eh, navýšení Eh, kontraktu hodnoty no, a abychom se tomu tedy vy, vy, vyvarovali, myslím si, že to musíme ušetřit. Pak eh, kontrolní úřad nebo monitorovací to je rozumné, co navrhovatel eh, tady má, protože tady potřebuje, to by bylo pak rozumné řešení, pak bude potřeba, aby do toho zasahoval nějaký další orgán. V některých státech to jde, tam takový orgán jde, ale měl by být někdo zodpovědný za tender, na koho, eh, ke komu by bylo možné se odvolat, až bude eh, tato legislativa implementována, aby bylo jasné a aby tedy, co se udělalo v souvislosti s implementací implementací a že ta implementace proběhla patřičným způsobem. A nebylo by snad nudné, nutné se obracet na soudy. Samozřejmě v mnoha našich zemích často e, se stává, že e, to trvá sedm nebo osm měsíců, než se rozběhnou občanská řízení před soudy a pak to zase trvá dlouho. Čili bylo by potřeba, aby společnosti, organizace měly možnost se přímo obracet na nějaký odvolací orgán a nemuseli jít přes e, soudnictví. Někdy by to potom trvalo 7-8 měsíců. My prostě chceme, aby se pravidla patřičně eh, implementovala. Jestliže tedy bude, chceme směrnici dobře provedenou, pak eh, se o to musíme zabývat. Ale jinak tam zbydou různé eh, mezery a mnoho věcí tam bude scházet a určitě nikdo eh, nemá v úmyslu pracovat, aby to bylo k ničemu. O tom vás mohu ujistit, že nám jde o správnou implementaci pravidel. A jak už jsem říkal, kvalita práce je neméně důležitá než kvantita legislativy. Já bych přece jenom ještě dal slovo Klasu Wienerovi, ale pan Mandels chtěl ještě hovořit a pan Engel. Poprosil bych vás, eh, pokud možno, o stručnost, protože přijdou sem eh, kolegové kvůli hlasování a muselo by se to pozdržet o několik minut. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze doplnit jednu drobnost. Byl jsem stínovým zpravodajem ve výboru Envy na toto téma a tam jsme se dohodli na určité novince, na inovacích, které mají být určitým kritériem v, ve veřejných zakázkách. A vláda nebo orgán, zadávací orgán eh, by měl být eh, určitým zákazníkem a vláda by potom eh, tedy měla být určitým prostorem pro ukazování inovací, aby bylo jasné, že tedy vlády podporují a nakupují inovace. Potom s kolegy Kreuzmanem a dalšími jsme se snažili nalézt definici toho, co je to inovace a nalezl jsem tady jednu definici o ECD. A tady eh, bych vám to přečetl, nebo vám to můžu dát. Možná je to příliš dlouhé, takže to potom rozdám, ale doufám, že se nám podaří nalézt zvláštní kritérium pro inovace kde eh, by to bylo zohledněno ve veřejné zakázce. Eh, mohlo by to být tedy dobrovolné eh, kritérium, ne nutné kritérium, ale v takovém případě si myslím, že inovace v Evropě podpoříme a to je to, co si všichni přejeme. Zašlu mail všem kolegům, který, které to zajímá. Vím, že je to velice komplexní záležitost a přeji zpravodaji i stínovým zpravodajům hodně štěstí. Děkuji za toto blahopřání a slovo má Frank Engel. Děkuji, nebudu hovořit příliš dlouho. Nejprve tedy eh, děkuji kolegovi za jeho přání eh, úspěchu. Budeme to potřebovat, protože nám tady zbývá pouze málo dní na to, abychom to eh, uzavřeli, ale doufám, že to zvládneme. A pokud jde o návrhu v oblasti inovací, tak já si myslím, že bychom se na to mohli dohodnout, protože je vždy dobré eh, mít definice těch slov, které všichni považujeme za jasné, jasně dané, protože eh, potom před eh, soudním dvorem nebo nějakým soudním orgánem by se to mohlo začít řešit a víme, jak to může být háklivé, když tam nebude definice pouze dvě obecné věci. Já jsem byl jedním z těch, kteří hned na počátku říkali, že toto je jedna z oblastí, kde bych si přál, abychom měli nařízení a ne směrnici, protože pokud tady to, co děláme, přináší nějakou evropskou přidanou hodnotu, tak by to mělo být jednotné, mělo by to být jasné, mělo by to být eh, pokud možno jednoduché a aplikovatelné na všechny nebo použitelné pro všechny. A, a, eh, a eh, já si myslím, že tedy eh, tímto návrhem to snad půjde, ale není to text, který by změnil svět. Na rozdíl od toho, eh, co si někteří kolegové přejí, předložili poslanecí návrhy a je to zřejmé, když se díváme na podrobnosti textu a pozměňovacích návrhů, tak eh, je to z toho patrné, ale my přece tady nebudeme eh, nějak převracet eh, to, co už existuje, protože to ani není možné, protože toto je směrnice a ehm, je tady tolik zájmů a citlivých věcí pro všechny zúčastněné strany, že je zřejmé, že potřebujeme nebo budeme mít nakonec text, který se bude dospodovat tomu předchozímu. Ehm, samozřejmě doufám, že v mnoha ohledech to bude lepší, myslím si, že toho můžeme dosáhnout, ale obávám se, eh, že eh, nemůžeme usilovat o to, že všechny eh, systémy v Evropě budou není výkonnější než to dosud, nebudeme možni, nebude možné zavést ochranu zvířat tam, kde to dnes není a ani nezabráníme nebo se nezastavíme klimatické změny. A myslím, že to už stačí z mé strany. Dobře, eh, já si myslím, že toto byla hodnotná diskuze a užitečná. Všichni eh, teď získali aktuální informace o tom, jak vypadá situace. Myslím si, že teď už máme i eh, tady na cestě kompromisy a že se budeme moci pustit do větších podrobností. Teď dám slovo dalšímu kolegovi, aby nám řekl, jak vypadá jeho pohled. Vítám tě mezi námi a bude dobré vyslechnout si, jak ta situace vypadá tedy z tvého pohledu. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za mm, eh, přátelská slova o komisi. Jsme velmi rádi, eh, že toto je dobrý základ pro vyjednávání a pro trialog hm, a my doufáme, že trialog začne v lednu. Rada, především tady Koreper, eh, už eh, se tady dohodli na směrnici Klasiko a doufám, že eh, to bude následovat i s touto směrnicí a doufám, že příští rok tady budeme moci rychle začít s trialogem. Pokud jde o jednotlivé otázky, zjednodušování, že není dostatečné zjednodušení. Možná je to částečně nespravedlivé, protože je tady celá řada věcí, eh, kde se snižují požadavky na dokumenty, jsou tady možnosti využívat eh, nějaké jiné postupy, je tady toolbox, který, jak říká pan eh, předseda, možná to nezjednodušuje, ale aspoň je tam další možnost navíc ten text je také díky tomu ekologičtější a sociálnější a to je také důležité. Je to pokrok ve srovnání s tím současným textem. Pokud jde o zprávu nebo řízení, tak eh, tam jsme eh, souhlasili, že dohledový orgán, eh, že ne všechno by rada odsouhlasila, ale přesto bychom si přáli z toho současného návrhu tam od governance zachovat co nejvíce. Pokud jde o ten eh, zadávací pas, tak to je zajímavý návrh. Rada se donívá, že bychom měli udělat okamžitě nějaký další krok a eh, okamžitě také spustit elektronický systém, což znamená, že zadávací orgán eh, by dele elektronicky získával údaje z databáze, aniž by byl někdo musel předkládat nějaký pas nebo dokument. Orgán by toto takto řešil. A myslím si, že do budoucnosti by bylo pro malé a střední podniky lepší, kdybychom toho dosáhli. Pokud jde o statistiky, o tom hovořila paní Rüle, já si myslím, že když se podíváte na kompromis rady, tak jak v tuto chvíli vypadá, tak Eh, to bylo zeštíhleno na absolutní minimum, na minimum statistik, ale některé, nějaké statistické údaje potřebujeme, abychom chápali, jak trh funguje. Potom dvě nebo tři pár slov o otázkách, které tady dnes ještě nebyly prodiskutovány. Samozřejmě se snažíme eh, vycházet z vašich kompromisních návrhů a některé nás poměrně znepokojují, protože máme pocit, že i tady by to nemuselo být příliš příznivé pro vnitřní trh, tak jak to chce komise a dokonce ani rada. E, například je tam takzvaný lehký režim, a my si myslíme, že tady je transparentnost naprosto nutná, aby systém mohl fungovat. Další otázka, otázka e, spolupráce veřejného a soukromého sektoru a tady musí být jasná definice a oddělení toho, co je operace mezi veřejným a veřejným sektorem a co je mezi veřejným sektorem a trhem. A to tam musí být jasně definováno v textu, protože jinak to bude právně nejasné a my musíme samozřejmě si být jistí v tom, nebo jsme si vědomi toho, že je to důležité, ale musí to být jasně vymezeno. Well, thank you very much, Now, um, Mr. Tarabella, just to... Pan Tarabello, Eh, stručné schrnutí, protože zítra budete mít zase slovo. A mám ještě dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu samozřejmě stručný, protože budeme muset hlasovat, ale pokusím se tady zareagovat na to, co zaznělo. A neustále se tady opakovalo politování nad tím, že to není zjednodušené. Um Pane předsedo, já vám nechci vychodit, ale vy jste tady řekl, že zjednodušení nebo že klíčové pro zjednodušení je jistota pravidel. A pokud tam k tomu budeme přidávat nějaké koncepty, tak to neznamená, že tu věc eh, děláme složitější, ale je potřeba, eh, ale slouží to k tomu, že to pravidlo eh, to usnadní, že to bude jasnější. Někdo tady byl velmi skeptický, A vedle těch konceptů, které máme, a samozřejmě i komise tam vnesla nové eh, eh, koncepty ve svém eh, návrhu z 21.11.2011 a s ohledem na všechny tyto věci není snadné zjednodušovat. Ale ono by v podstatě stačilo říci, že dobře, my chceme hlavně nejnižší cenu a ne sociální kritéria, ale environmentální. Stačilo by tedy jedno řízení bez reklamy nebo tedy vyjednávání, ale bez eh, publicity bylo by to samozřejmě jednodušší, ale by to, bylo by to méně transparentní, byla by tam menší hospodářská soutěž, nebyla by tam volba pro veřejné orgány, aby si mohli vybrat nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Samozřejmě, že toto způsobuje eh, trochu práce, ale komise to zopakovala několikrát. Dokonce pan Barnier říkal, že je potřeba v této směrnici usilovat o to, aby 19 HDP které představují společné zakázky, e, musí být investovány ve prospěch e, služeb pro spotřebitele, občany a to s ohledem na udržitelnost v oblasti výboru Agri, tam také pracuje na společné zemědělské politice a samozřejmě v, ve zprávě z vlastní iniciativy je možné tam vytyčit velké principy, se kterými všichni budeme souhlasit. Paní Rýle tam měla také skvělou zprávu s různými zajímavými eh, koncepty, ale jakmile to chcete jednou zapracovat do legislativního návrhu, tak je to samozřejmě mnohem složitější. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tam byl pan Lyon, pan Bové a další se do toho zapojovali, pan Des všechno krásné, ale když eh, začneme navrhovat něco konkrétního, tak se to najednou zkomplikuje. A někdy se dokonce děje, že bychom skoro ani ty principy nerespektovali. Paní Juriule tady eh, zmínila některé úvahy a pokud jde o pas, zadávací pas, tak eh, to je také výhoda protože potom už nemusíte předkládat eh, celý, celý svazek dokumentů, které neslouží ničemu. A přitom nebudete vědět, jestli vám tu zakázku vůbec přidělí. Teď budete mít zkrátka post, eh, pas a potom budete moci usilovat o nějakou zakázku a potom ten, který zvítězí v tom výběrovém řízení, možná bude muset předložit všechny ty dokumenty, ale ten pas zkrátka znamená zjednodušení. Potom další koncepty. Pan Dion hovořil o článku 15 a v anglické verzi eh, tam zůstala napsáno where applicable na čtvrtém řádku někde. A eh, tam se to mělo vymazat, ale možná, že to jenom někdo zapomněl vymazat. Potom pan Baltasáre. Je opravdu škoda, vážený kolego, eh, že um, musíte odletět, ale možná, že byste mohl svůj let přesunout. Já bych vás o to chtěl požádat. Potom inovace. Budu pokračovat ve francouzštině, říká řeční. Inovace. Samozřejmě, to je pravda, to, co říkáš. Ty jsi zpravodajem na výborem Envy a já jsem opravdu potěšen, že výbor Envy se zaměřil na užitečnost a důležitost toho, aby tam byly nejenom environmentální kritéria, ale také sociální. To mě velmi těší. Zpráva výboru Envy mě, na mě velice zapůsobila, i když samozřejmě ostatní na mě také zapůsobili. Potom tady někdo říkal, že nemůžeme změnit celý svět. Naštěstí Naštěstí, protože některé věci fungují dobře. Máme tady směrnice z roku 2004, 17, 18 a e, tam někdy e, členské státy někdy s problémy aplikovaly e, novinky těchto směrnic, ale v podstatě na evropské úrovni zadávání zakázek funguje dobře. Takže závěrem bych řekl, že možná, že to nevyvolalo vlny potlesku, ale Přesto bych chtěl poděkovat všem, kteří spolupracovali na této zprávě, stínovým zpravodajům. Velice intenzivně se tady do toho zapojil také sekretariat tohoto výboru a já jsem samozřejmě tady pracoval nejvíce se Santina Bertolesi, eh, se, sekretariátu sociálních demokratů a potom s mojí asistentkou. A já všem děkuji, jsou to velice eh, efektivní lidé a já doufám, že ten text bude vylepšením a usnadní zadávání veřejných zakázek. To velmi potřebujeme. Děkuji vám a zítra se uvidíme. A teď tady samozřejmě zůstanu na hlasování. Děkuji, to byla velice užitečná diskuze, jak jste říkal. Samozřejmě zítra bude um, veřejné jednání, ehm, schůze o těchto jednání. Samozřejmě všichni členové jsou pozváni, není to neveřejné pro členy výboru. Prosím, pokud odcházíte, odcházejte potichu a jak říká pan Tarabela, opakuji tedy eh, věc, co je nutné si pamatovat. Musíme hlasovat už. So please, could I, um, could I invite you to leave quietly, but I just want to reflect on uh, what Mr. Tarabella said. It is not simple. Jak říkal pan Tarabela správně, není jednoduché zjednodušovat a v tom má absolutní pravdu a to budeme dělat během příštích tří týdnů. Teď tedy k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o energetickém plánu 2050. Pan Schmidt tady není, nevím, kdo z li, za liberály to bude sledovat, komentovat. Všechny kompromisy jsou jasné. Dobře, tak budeme hlasovat. Takže zpráva Schmidt o energetickém plánu roku 2050. Přejdeme přímo k návrhu 1, kdo je pro. Otevíráme hlasování, aspoň e, zkontrolujeme systém. Takže otevírám hlasování k návrhu číslo 1. Máme 35, 36, takže někdo další má kartu? Ne, takže končím hlasování. 18 na 18. Přejdeme k návrhu 2. Pokud tady nemůžete být včas, tak asi nemůžete hlasovat. Další hlasování k návrhu dvě. Kdo je pro? Hmm, to je schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Také přijato. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Návrh číslo sedm. pan Hendla. Otevírám hlasování k návrhu 7. A to nemusíme hlasovat. A kdo je pro? Proti? Tak zamítnu to. Paní Vesto, chcete něco říci? Vy jste uh, tady za SAD, takže vy a když, mm, prosím, vy a pan Šváb eh, mi signalizujte, zda mm, ten hlasovat návrh 8, kde pro, kde proti, Přijato. Návrh 9 padá, myslím. A jako, doplň, to, jako doplněk, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 27, kdo je pro? Proti? Přijato. 10 pro, proti, přijato 11, kde pro, proti, přijato 14, kde pro, proti, přijato 15, kde pro, proti, přijato 16, pro, proti, přijato 18, staženo, přejdeme ke kompromisu 4, kde je pro, proti, Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže přejdeme k návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. 29. Kdo je pro? Máme signál. Volné hlasování. Takže otevírám proti, ano, 29, končím hlasování, ještě někdo nehlasoval. takže 21 proti, takže padá. Ehm, 30, kde pro, proti, přijato. 31 pro, proti, zamítnuto. 33 pro, proti, přijato, 34 po částech. Um, tak to je text návrhu bez eh, slova národní, kde je pro, proti, přijato. Druhá část, to bude k tomu, uh, otevírám hlasování tedy k části dvě. A končím hlasování. 19 pro 17 proti, takže mm, přijato 25, nebo 35 pardon, pro, proti, byly přijato 36, eh, eh, kompromisní návrh 6 eh, pro, proti, přijato, návrh 39 paní Bastos pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. 45 pro, do první část odděleně proti, přijato, druhá část, to vydám hlasování k části 2. Končím hlasování. Přijato. 19 pro, 16, 17 proti, jeden se zdržel. Návrh 48 pro, proti, přijato. Návrh 43 padá, vzhledem ke kompromisu. 46, kdo je pro, proti, přijato. Tím se dostáváme ke konci hlasování o pozměňovacích návrzích a otevíráme hlasování o celém stanovisku. Otevírám hlasování. Někdo chce hlasovat ještě? Takže někteří mají karty a nehlasují. Takže končím hlasování. 32 pro, čtyři proti, nikdo se nezdržel. že gratuluji panu Šmitovi. Přecházíme ke druhému stanovisku zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. E, navrhovatelem je pan Chaci Markakis, který tady také není. Chce někdo e, vystoupit místo něho? Ano, ne, ne. Dobře, takže půjdeme rovnou na hlasování. Paní Hanzlík, první pozměňovací eh, pro, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis jedna pro, proti, schváleno. Kompromis dva pro, proti, schváleno si na 5 pro, proti, schváleno 6, kdo je, to je dodatek pro, proti, schváleno 7, je také do, doplnění, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 8, kdo je pro, já bych to viděl, prosím, kde pro, kde proti, evidentně to bylo přijato. 9 ten, a ten a deset od Parha, čili jedenáct od pana Obermajera. Myslím, že budeme muset hlasovat elektronicky. Čili o 11 hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. 22 pro a 14 proti. 12, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 13, kdo je pro, proti také schváleno kompromis 3 pro, proti, přijato. 15 od paní McClarkin pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. 17 pro, proti, také přijato. 18, to je zase dodatek pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, schváleno. 20 od pana Obermajera pro, kdo je proti, to je zamítnuto. 21 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno 23, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 24, pro, proti, schváleno 25, 25, pro, proti, schváleno 26, pro, proti, také schváleno, 27 pro, proti schváleno, kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno 32. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, schváleno 33 pro, proti. Raději to ověříme elektronicky. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 eh, ku 16. 34. Kdo je pro, kdo je proti? Zcela jasně schváleno. Takže teď budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Skončím eh, hlasování. Schváleno 34 pro a jeden byl proti. Takže vám mnohokrát děkuji za to, že jste se dostavili přesně včas ke hlasování. Děkuji vám. Jenom počkám, aby mohli všichni zase odejít. she oh, she, she, she, no, she, a social welcome. Uh, Kratičká přestávka protože mám pocit, že budeme mít prezentaci komise, tak si dáme malou pauzu. Okay. Okay. Yeah. Do you want to um, uh, Anna Maria? Do you... Anna Maria Jenom stručný úvod můžete udělat? Good. Well, um, it's exactly half past four and... Uh... Teď máme přesně půl páté. Omlouvám se za zkrátké zpoždění, i když mnozí velice touží po prezentaci Anna Marie a, paní, a komise. Je to důležité téma vnitřní trh služeb, aktuální stav a další postup. A je mi velkým potěšením, že mohu uvítat skupinu Eh, návštěvníků ze Švédské asociace majitelů podniků, tak my vás velice tady srdečně vítáme. A jistě vás zajímá celá tato celá věc vnitřního trhu pro služby. My jsme v roce 2009 během švédského předsednictví byli ve Švédsku a vím, že velice jim šlo o podporu eh, směrnic o službách a my se o to snažíme. Dnes tady máme zprávu z vlastní iniciativy Vnitřní trh služeb, aktuální stav a další postup. A určitě Evropská komise DG Markt nás budou informovat o tom, co momentálně dělají v řadě důležitých oblastí, jako je vzájemné hodnocení omezení členských států služeb, ale nejprve bych chtěl pozvat zpravodajku paní Anu Marie Korac-Bild, aby nastínila své plány, které má s touto e, zprávou. Pak paní e, Francis komise řekne několik slov. Tak prosím Anu Marie o několik slov na úvod. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji, eh, že jste uvítal i tady návštěvníky, jsou to vlastně subjekty na vnitřním trhu, které potřebují odpověď na otázku, proč dva roky po té, kdy eh, vypršel v roce 2009 termín pro implementaci této směrnice, pořád vidíme, že eh, většina členských států tu eh, směrnici službák službách pořádně neimplementovala. Jsou to ohromující čísla. Komise si vyžádala informace o 26 členských států, Jonášeho 27. A z 200, dostali 26 odpovědí, z, pardon, na 26 eh, dopisů dostali 21 odpovědí a tam byly vlastně eh, čtyři byly pozitivní pardon, eh, čtyři nebyly pozitivní, čili pořád ještě 12 členských států to pořádně neimplementovalo. A to jistě vysvětluje, proč je tato zpráva tak důležitá a proč já jsem velice vděčná za to, že mě byla přidělena tato úloha v parlamentu. Máme velice dobrou startovací čáru, máme tady vynikající zprávy eh, mou dvou, mých dvou kolegů dění o provádění této směrnice a o vzájemném hodnocení směrnice o službách. To vlastně eh, mapuje celou situaci i cestu vpřed. Teď potřebujeme ale politickou podporu. Musíme ukázat členským státům, jakou mají zodpovědnost, protože každý den, kdy se nepoužívá tato eh, směrnice, mrhá se eh, potenciálem pro růst a pracovní příležitosti a pro výhody pro spotřebitele. Já se velice těším, že budu s vámi, se stínovými zpravodaji, s komisí přirozeně a se zainteresovanými stranami spolupracovat, abychom vyslali ten signál. Jsou tací, kteří si myslí, že se dostaneme z krize, když se uzavřeme, ale doufám, že se ke mně připomenete, připo, ne, pardon, přidáte ke mně v tom, že budeme naopak zdůrazňovat, že abychom se dostali z krize, musíme otevřít trh eh, pro služby, protože vlastně to dělá 65 eh, HDP v Evropě a 75 celkové zaměstnanosti v Evropě a ta čísla rostou. A veškerá tato retorika o ukončení a úplném fungování vnitřního trhu neznamená nic, pokud se nebude pořádně provádět směrnice o službách. Myslím si, že to je základní politický signál, který musíme vyslat k členským státům, zejména v dobách krize. Nakonec jsme to pochopili a je to ústředním bodem této diskusy, že už se nemůžeme dostat jen tak do spirály růstu, protože už tady nejsou veřejné finanční prostředky, ale musíme vytvářet růst, pracovní příležitosti a být konkurenčně schopnější tím, že uvolníme potenciál jednotného trhu. A jestliže už je tady nevyužitý potenciál, pak je to právě servis služeb. Máme vynikající základnu pro naši práci, což je skvělé sdělení komise Velice se těším, že o tom více uslyšíme. A už bych chtěla uvítat eh, nejdůležitější poselství. Nulová tolerance vůči těm, kteří neprovádějí tuto směrnici. Chtěla bych využít příležitosti a poděkovat panu komisaři Barně, který si dal na čas, že objížděl členské státy a opravdu hovořil se subjekty, s těmi, kdo mají na starosti provádění této směrnice, hovořil o bodech jednotné, o jednotných kontaktních místech, snažil se dostat to z Bruselu do 27 členských států. A konkrétně, o čem že to hovoříme? My o tom hovoříme jako architekti. E, e, aby se vytvořila jedna firma v členském státu, musí mít kapitál a 51% toho musí být vlastněno e, fyzickými osobami to vlastně znamená vnucovat podnikatelský model na jednu profesi přičemž třeba to má eh, přidanou hodnotu v jednom členském státě. Máme příklady fixních cen u určitých profesí, máme právní eh, požadavky, někde je třeba zvláštní autorizace, ale já bych řekla, že to nejhorší, co teď vidíme a je důležité na to upozorňovat, spočívá v tom, že eh, stále více mm, se zhoršuje situace ehm, spotřebitelů kteří nemají přístup k jednotnému trhu služeb. My dostáváme od nich stížnosti, protože když se někdo eh, koupí eh, například něco v jednom členském státu, zaplatí třeba 800 euro, ale jinde bude platit 2400. Eh, nebo záchrana, horská služba Eh, eh, stojí úplně eh, zachránění, tedy pro místní lidi stojí něco a něco jiného. Jednali se o osoby z jiných článků států. A teď je důležité, abychom se od retoriky přesunuli k akcím a rozhodli se, jak budeme řešit tyto konkrétní problémy, které jsme zjistili, že existují. Pane předsedo, já se velice těším, že se dozvíme více, co zamýšlí komise nadále. A myslím si, že oni mají takovou představu, že by tady měla být druhá generace jednotných kontaktních míst. To je dobré. Sektor služeb se stále více digitalizuje. Potřebujeme digitální řešení, digitální platformy, abychom mohli poskytovat informace eh, subjektům eh, na jednotném trhu se služeb. A tím bych skončila, protože bych se raději chtěla poslechnout kolegy. Ale doufám, že mi pak ještě dáte slovo, abych mohla celou diskusi schrnout. Děkuji. Velice děkuji za tento jasný úvod. Myslím si, že my jsme pozvali paní François Posej proto, aby nám vysvětlila, co dělá komise. Máme sdělení a tři pracovní dokumenty, jak tady bylo řečeno. A pak o tom můžeme už tady ve svém kruhu eh, diskutovat. To bude takový dobrý rámec pro to. A plánujeme také slyšení v únoru v kontextu, eh, zase to bude diskuse v rámci toho, co potřebujeme dělat. Takže se těšíme na to, co nám řekne tým eh, z tohoto generálního ředitelství. A já chci se připojit k tomu, co říkala paní Koraca Bild, co udělal dělal pan komisař Barnier, že se ujal vedení a také bych chtěl poznamenat, že Rada Evropské unie, to znamená premiéři, také velice podpořili závěry této zprávy, což svědčí o jejím významu. Takže teď velice rád dávám slovo paní z komise. Děkuji, pane předsedo. 8. června komise přijala sdělení o partnerství pro nový růst ve službách a byly u toho tři pracovní dokumenty. Jeden zpráva o provádění, o implementaci této směrnice, druhá o výsledku otázku kontrol eh, výkonu. My jsme se podívali na tři klíčová odvětví, stavebnictví, turistika a eh, business služby a jak tam vypadá interakce služeb a pak doporučení článku C2 směrnice, kde se zakazuje diskriminace příjemců služeb podle národnosti a místa bydliště. Teď bych prošla hlavní body tohoto sdělení a nastínila bych naše plány eh, ke každé části. Co se týče eh, směrnice o službách, pak tady jsou čtyři velké oddíly. Jak už řekla paní Koraca Bild, je to politika nulové tolerance. A možná eh, bych nepředměla říci, že směrnice o službách se transponuje ve všech 27 členských státech. Vedlo to více než tisíci eh, legislativním aktům, eh, které byly novelizovány, revidovány, přepsány, přijaty. A v zásadě ta provádění směrnice je docela dobré. Nicméně minulý rok jsme zadali studii o implementaci. A jsou tady vel, velké závazky, kde členské státy už nemají možnost vlastního rozhodování a tady jsem a tam jsme se setkávali s místy špatné implementace a tím jsme se zabývali v tom dopisu o nulové toleranci, to jsme rozeslali členským státům, teď to velice aktivně sledujeme, už jsme také zahájili předběžná řízení pro porušování z 12 z těchto členských států a mohlo by to stoupnout na 16. To je tedy první linie naší práce. Druhá tlačíme členské státy, aby šly za rámec striktně právních závazků, aby maximalizovali ekonomické účinky této směrnice. Činíme tak v souvislosti s dvěma hlavními aspekty. První je právní forma a požadavky na, požadavky na eh, držení podílů a fixní tarify, které některé eh, profese musí dodržovat a eh, také eh, se zabýváme svobodou poskytování služeb. V zásadě možnost poskytovat přeshraničně a dočasně služby na rozdíl od usazení v jiném členském státu. A děláme, nebo budeme to dělat zejména na základě eh, partnerských eh, eh, prověrek, což se bude dělat od poloviny prosince, protáhne se to až do jara a mělo by to potom e, být vloženo jako vstup do semestru 2013. E, a na základě toho, co z těch partnerských prověrek vyplyne, mohli bychom uvažovat o další legislativě. Tato peer review, tato revize partnerská se zaměří na vybrané aktivity. Má-li to mít smysl, nemůžeme se na to podívat příliš ze široka, to by nefungovalo. Čili tato kontrola spočívá vlastně v tom, že členské státy se, se sejdou, sendou ve skupinách 8-9 a vzájemně si porovnávají systémy. A aby to mělo vůbec smysl, tak rozsah musí být přesně definován. Budeme to dělat u pěti vybraných činností, včetně právě architektů ale také účetních, veterán, veterinářů, patentních, patentů a daňových poradců. E, pak, co se týče doložky e, o službách, tady zase vidíme v mnoha zemích rozdíly mezi poskytovatelem služeb, který se chce usadit a mezi tím, který chce prostě někam jít a dočasně tam poskytovat služby. Je to rozdíl, který se nevždycky činí, to znamená, že poskytovatel služeb, který má právní eh, zřízenou provozovnu ve svém členském státu, by pak musel plnit velké požadavky, kdyby šel do jiného členského státu, aby tam pouze dočasně poskytoval služby. Ve skutečnosti by neměl být už podroben žádným požadavkům, nebo v každém případě by to měly být jenom velice malé požadavky v porovnání s tím, které souvisí s usazením. A to je tedy problém a ten budeme s členskými státy řešit. Pak, co se týče maximalizace hospodářského efektu e, směrnice. To bylo první. A druhá jsou otázky pojištění, protože to zjistíme je problém při poskytování přeshraničních služeb. Obvykle eh, poskytovatelé služeb chtějí dočasně poskytovat služby v jiném členském státu, ale zpravidla narážejí na potíže, aby našli pojišťovnu, která pojistí nebo musí platit vysoké pojistné. To je často překážka. A tady chceme zase mm, mluvit eh, s pojišťovnictvím a v roce 2013 vypracujeme zprávu a tam popíšeme problémy i řešení, která by se mohla zvažovat. Hlavně bychom dali přednost praktickým řešením v zájmu sektoru pro praktické otázky. Pojišťovny tady jsou, jsou tady mnohé pojišťovnické skupiny, které jsou v různých členských států, jsou mnoha partnerství, která vytvářejí v různých členských státech. Takže bychom chtěli podpořit vysoce pragmatická řešení. Takže první dvě oblasti naší práce. Nulová tolerance, maximalizace ekonomického efektu za, nad rámec um, litery této směrnice. A třetí, zajistit, že tato směrnice přinese prospěch um, spotřebitelům. 20, článek 22, za, zákaz Eh, diskriminace příjemců služeb podle národnosti anebo bydliště. A chtěli bychom hlavně zase hovořit s národními institucemi, které mají na starost eh, provádění tohoto článku tak, abychom zjistili, kde jsou problémy, jak se to realizuje. A do konce roku 2013 bychom chtěli dát další doporučení, jak postupovat v případě tohoto článku a zcela určitě v roce 2013 se budeme snažit eh, upozorňovat na toto právo spotřebitelů, aby se o něm více vědělo, protože prakticky to pro spotřebitele znamená, buď Evropa tady je, anebo není. Čili pak je to pro ně vysoce viditelné, proto je to ustanovení tak důležité. Čtvrtá a poslední část naší práce je jednotné kontaktní místo. Představa je taková, že při poskytovatelé služeb by měly být možnost prostřednictvím těchto jednotných eh, kontaktních služeb, eh, míst získat veškeré informace, které se týkají směrnice o službách a poskytování služeb v jiném státě a pak by měli být také schopni online vlastně eh, veškerý ten postup udělat. Ještě jsme se sem nedostali, české státy se sice snažily, ale ne všude to přineslo stejné výsledky státy. My jsme e, k tomu zveřejnili loni studii a ta ukazuje, že některé ženské státy jsou hodně dopředu, některé hodně dozadu, většina někde mezi. A chtěli bychom to povšoupnout e, o krok dále. Tři hlavní aspekty. Chceme, aby tato jednotná kontaktní místa šla za rámec této směrnice, aby to pokrylo celý cyklus podnikatelského, podnikatelský životní cyklus. Čili jedná se o to, aby veškeré informace tady byly k dispozici. A nejenom informace týkající se směrnice o službách, byť i to už je v podstatě široké. Za druhé bychom chtěli, aby tato jednotná kontaktní místa byla multilingvální nebo alespoň bilingvální, bilingvní, aby tomu většina občanů tedy potom rozuměla. A pak bychom chtěli je učinit uživatelsky příjemnější, aby to bylo snazší, aby to všechno bylo jednoduše řečeno, pro, aby, to v, aby ty informace pro poskytovatele byly v jednoduchém vyjádření. A my si to otevřeme otestujeme eh, v těchto kontaktních místech. Budeme postupovat vysoce prakticky a budeme i nadále eh, se tlačit na členské státy v tomto smyslu. Studie, která byla provedena ohledně ekonomického dopadu směrnice o službách, Eh, prospěla, vedla k tomu, že 0,35 HDP by se mohlo získat, kdyby tato jednotná eh, elektronická kontaktní místa opravdu fungovala. A pak máme vlastně dvouletý plán a chceme tedy pobídnout členské státy, aby postupovali dále. Tolik o směrnici o službách. A e, to sdělení se týká také jiných věcí, ale nebudu se do toho pouštět, že mě o to, pane předsedo, požádáte. To už se týká profesní, e, směrnice o profesních odborných způsobilostech. A to samozřejmě také je spojeno s některými potřebami konkrétních odvětví, například malou obchodu ale myslím si, že tahle ta zpráva paní Koraci Bilce zaměřuje na směrnici o službách. Děkuji, myslím, že to je dobrý začátek. Eh, já si myslím, že to je dobrý eh, začátek. Eh, máme velký zájem na tom, jak se překrývá toto vaše téma s tématem dalšího zpravodaje a já vám děkuji eh, za vaše vysvětlení. Teď navrhuji, abychom eh, si tady o tom podiskutovali mezi poslanci a potom po prvním kole dám slovo paní Koraca Pilt a budeme diskutovat o tom, jak eh, tedy k tomu přistupovat. Máme tady paní Rapty, která je stínovou zpravodajkou sociálních demokratů a je tady také pan Mandas, který bude hovořit za liberály, dále za zelené a já budu stínovým zpravodajem za mou skupinu z GUE tady nikoho nemáme a uvidíme, možná se bude chtít přihlásit ještě někdo další a samozřejmě je vítán. Slovo má paní Rapty. Eh, děkuji. Souhlasím s vámi. Myslím si, že opravdu ten začátek byl úžasný. vše, co jste řekla komise, ve mně vyvolává optimismus v souvislosti s naší prací a s výsledky, které dosáhneme. Zaznělo tady mnoho podrobných informací, mnohem více podrobností, než jsem původně očekávala a cítím, že prezentace komise je velice ambiciozní a zároveň je realistická, tedy Jinými slovy, donívám se, že komisi jde o evropské občany se všemi možnými formami evropských občanů, to znamená, ať už jsou to spotřebitelé a nebo výrobci. Potřebujeme čas, abychom nalezli eh, velmi eh, jemné formulace nebo ošetřili všechny aspekty textu a budeme se snažit přispět k tomu, aby byl vytvořen co nejlepší legislativní rámec, který bude ve prospěch všech občanů Evropské unie. Chtěla bych také poděkovat paní Koraca Bild za odvedenou práci její práce nám velmi pomohla v posledních eh, letech práce tohoto výboru a jsem velice ráda, že mezi nás také přišli tací, kteří přímo využívají jednotného trhu, eh, který se jich přímo dotýká. Tady samozřejmě mám na mysli naše dnešní návštěvníky, kteří sledují, co se v tomto výboru děje. A mají možnost promluvit si s paní Koracou Pilt, takže oni eh, tady budou mít možnost nahlédnout do toho, co tady děláme. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že vítám zájem a prohlášení komise, záměr komise. Je to velice pozitivní, máme tady takový eh, první odhad toho, jak je směrnice prováděna v členských státech a za velice pozitivní považuji také to, že usilujeme mnohem striktnější přístup, než eh, tedy bylo dosavadní uplatňování směrnice. A k tomu mám ještě jednu připomínku. Nesmíme myslet pouze na sankce na tresty, protože tím způsobem bychom se efektivně neposunuli vpřed. Musíme usilovat také o možnost, my eh, musíme také poskytovat co největší podporu, technickou podporu členským státům, především těm, eh, kteří zatím ještě nedosáhli dostatečného pokroku a eh, samozřejmě také musíme podporovat výměnu osvědčených postupů. Velice pozitivní je spolupráce s národními agenturami a chceme podporovat zejména ty akce, které usnadní přístup všech občanů ke službám, všech občanů bez ohledu na národnost a také nezávisle na eh, jejich místě bydliště. Provádění národní eh, legislativy, jak uvedla paní Koraca Pilt, si vyžaduje diskuzi, musíme o tom mluvit. Musíme to dobře ošetřit, protože každá země má samozřejmě své vlastní podmínky a situace. Některé země díky tomu budou postupovat rychleji a jiné méně rychle. Musíme učinit rychlý krok vpřed A tento krok eh, samozřejmě nemůže jít proti ochraně spotřebitelů. To je nesmírně důležité. Ochrana spotřebitelů je nesmírně důležitá. Myslíme si, že když pokud budeme provozovat jednotná kontaktní místa, tak to bude ve prospěch spotřebitelů a potom centra eh, druhé generace. Když to zavedeme, tak to bude velký eh, krok vpřed, další krok. A já jsem velice těším na to, až tyto centra budeme mít. Musím říct, že jsem optimistická, když vidím, jaká práce byla odvedená, a jsem k dispozici paní zpravodajce a dalším, kteří s ní spolupracují tak, aby spolupráce byla efektivní a přinesla ty nejlepší výsledky pro evropské občany. Děkuji. A slovo má pan Mendes. Děkuji, pane předsedo. Musím omluvit Mortna, který tady nemůže být a požádal mě, abych promluvil za něj. A to také činím. Samozřejmě souhlasí s celkovým závěrem sdělení a ještě k tomu možná něco dodá. Komise ve svém úvodu upozornila na některé věci a tom vlastně odpovídá i jeho postoj, takže to nemusím opakovat. Eh, Problém nedostatečné transpozice se netýká pouze této směrnice a možná, eh, že bychom to měli prosazovat prostřednictvím nařízení. Jsem velice rád, že EPP jsou o tom teď eh, také po letech přesvědčeni a já doufám, že budeme mít nařízení místo směrnice, protože transpozice směrnic vždy přináší problémy, třeba Eh, potom vše organizovat. Potřebujeme celou organizaci na to, abychom hodnotili, jak eh, to bylo provedeno. A potom se to musí kontrolovat a tak dále. A to bychom, tomu bychom mohli zabránit tím, že přijmeme nařízení. Takže to by bylo dobré. Pan Lochegard je eh, také rád, že Mezinárodní scoreboard ukazuje, že ty nedostatky se vylepšují, takže ta mezera se uzavírá, i když to ještě samozřejmě není dokonale. Potom další věc, která je velice důležitá, něco nám tady chybí, i když samozřejmě je tady celá řada dobrých věcí, chybí nám tady eh, komunikace s lidmi. Lidé nevidí, co děláme a proto je třeba zaměřit se na dobrou komunikaci, zamyslet se nad tím, jak ji vylepšit, tak, aby evropští občané věděli, co se tady děje, co tady děláme, protože dokud nevědí, co tady děláme, tak ztrácíme podporu pro naši dobrou práci práci a ve chvíli, kdy občané nebudou podporovat Evropu, tak eh, celá naše práce bude naprosto marná. To je vše, co eh, chtěl kolega říci. A ještě slova podpory pro paní zpravodajku. Děkuji. Paní uh, Rühle. Děkuji. Eh, těším se na dobrou spolupráci s paní Koraca Bild a jinak eh, v tuto chvíli eh, nemám nic na srdci, vyčkám, co přijde a nechtěla bych, aby to sklouzlo k jiným oblastem, tak jak to říká tak příkladně pan Mendes, takže proto končím. Okay. Dobře. Takže několik poznámek ode mě, protože já budu také stínovým zpravodajem k tomuto návrhu. Společně s panem Mendezem a paní Rulo jsme pracovali na tom původním návrhu, který byl uzavřen už v roce 2006. Takže to máme tak trošku v DNA. A já jsem byl stínovým zpravodajem za uh, frakci EPPED, takže to zabralo hodně mého pracovního času. Asi čtyři roky jsem se tím zabýval. Takže obecně často mají lidé pocit, že tento parlament pracuje na legislativě poměrně detašovaně, tedy že e, mm, vlastně to děláme tu práci a pak to necháme ležet ale ve skutečnosti ten čas, který už jsme věnovali ten implementaci, zna, ukazuje, že tento parlament je v tom skutečně angažován a že se staráme o to, aby to, co děláme, bylo implementováno. Spolupracujeme, spolupracujeme s komisí a um, následné eh, kroky mm, v implementaci této směrnice byly obsáhlejší, než je tomu v jiných případech. Práce toto výboru na tomto cyklu od roku 2009 je něco, co také pečlivě sledujeme, protože v budoucnu budeme mít méně nové legislativy, ale monitorovací role bude stále důležitější. Takže myslím, že tato zpráva to jasně indikuje. Takže to je jenom taková mm, na okraj. Tato zpráva skutečně musí být jasná a úderná, protože eh, paní eh, zpravodajka již vyjádřila svou eh, v, podstatě frustraci, která má podporu v řadě politických rodin i ve vládách a mnoho vlád ve skutečnosti to neimplementuje a my jsme za to také zodpovědní. Podle zákona, podle tedy aktu o jednotném trhu eh, by měl existovat politický, nejen legislativní program. A mnoho aspektů tohoto eh, tu o vnitřním trhu se zaměřuje na implementaci v členských státech. Máme doprovodnou zprávu kolega Švába, který, která se zabývá tím, jak voláme k odpovědnosti členské státy, které nevyužily příležitosti pro vytváření pracovních míst a e, podporu růstu a zaměstnanosti pro své občany. Paní Růle toto velice obhajuje, my v to velice věříme. A toto všechno tam musí být protože jinak eh, zůstaneme stát na místě nebo půjdeme zpátky. Takže ta sdělení komise jsou velmi důležitá. A co budeme s tím dělat? Myslím, že především je dobré, že tady jsou eh, podnikatelé ze země, která dodržuje tuto směrnici lépe než jiné. Data to jistě prokáží, že potřebujeme, aby podniky na, na nás více kontaktovali, protože jeden z problémů, který byl identifikován u těch služeb, je všechny to, že všechny tyto skryté problémy jsou, těch diskriminační bariéry jsou skryty v národní legislativě členských zemích. A je nutné, aby to tam bylo jasně specifikováno, že jsou specifické požadavky na to, že stále existují překážky, právní formy, společnosti nemohou poskytovat um, služby, protože nedodržují určité právní, formální požadavky a mm, typ společnosti, pojištění a tak dále. Těch překážek je hodně, jsou identifikovány, identifikovány již v roce 2003. A e, jeden z problémů bylo, že podniky, které se o to pokoušejí, prostě odchází, protože jsou odrazeny tou legislativou. To se stále děje, ale my o tom nevíme. My skutečně chceme, aby podniky nám pomohly identifikovat ty bariéry. Skutečnost, že články 15 a 16 směrnice o službách klíčová klauzule o svobodě poskytování služeb, která byla nejobtížnějším kompromisem, eh, byl klíčový kompromis. Z toho je jasné, že členské státy nesmí eh, ubalovat tyto požadavky na osoby, které chtějí postupovat služby. A to je povinnost, která je jádrem celého návrhu. Musíme se jasně zaměřit mm, velice intenzivně na tento návrh, protože jinak, eh, jestli se nám tohle nepovede, tak se nepovede nic dalšího. A členské státy stále mají tato omezení a v tom případě jsme selhali v našich ambicích ohledně směrnice o službám. To, to chci říct jasně. Myslím, že se potřebujeme velice jasně na to zaměřit a potřebujeme, aby nám komise pomohla eh, s některými tedy mm, členskými státy, které selhávají a by nám ministři vysvětlovali, jak to, že, ta, že nedodržují ty požadavky. Možná kolegové z těch dotyčných zemí nám pomohou, protože my musíme vědět proč, jaký je cíl jejich. Je to prostě proto, že věří, že protekcionismus je odpovědí na problémy, které v současnosti jsou? To je první bod. Druhý bod se týká informací. Další věc, kterou musíme tedy uh, zkoumat, to není jenom ta otázka existence jednoho kontaktního místa, ale také toho, proč o tom podniky nevědí. Jedna z eh, problémů ohledně té směrnice o službách bylo eh, mm, ty zdroje, které byly investovány do eh, těch jednotných kontaktních míst, mnohé fungují velmi dobře, velice, jsou velice komplexní, služby poskytují. Mm, v některých oblastech je nutné se um, registrovat, například zdravotnictví nebo bezpečnost potravin, tak se mohou mohou registrovat přímo na tom kontaktním místě a někdy jim mm, tedy pouze k tomu poskytují služby, aby mohli splnit tyto požadavky. Ale chci říct, si tedy, že členské státy, které do toho investovaly, do těch jednotných kontaktních míst, ale kolik podniků o tom ve skutečnosti ví? A jednu z věcí, které musíme zvážit, eh, je eh, nízké povědomí o ehm, těch požadavcích nebo těch Eh, to místech v zemích, kde se, eh, pokud se chtějí usadit jinde. Jak si to je jako když podnik investuje hodně peněz do produktu a pak nikomu neřekne, že ten produkt existuje. A to je chyba členských států, protože není žádný, žádná povídka aby se v tom něco dělalo. Takže my chceme mm, Mm, možná, jak si dá své dohromady některé členské státy, to by možná eh, bychom mohli eh, vypracovat vlastní zprávu na některých tématech, abychom podpořili paní zpravodajku. To je klíčové. Další věc, a to není v této zprávě, to navazuje na naši předchozí práci, a ta tady myslím, že musíme se zabývat otázkami vzájemného uznávání kvalifikací. To je také naše společná odpovědnost. Dále standardy, ty jsou velmi důležité. Na nadzační balíček, který poprvé obsahuje příležitost, možnost pro komisi zadat standardizovaným orgánům, standardizačním, normalizačním um, organizacím, aby eh, povinnost zavést standardy služeb aby spotřebitelé mohli využívat přeshraničních služeb. A tady jsou otázky zase ochrany spotřebitele a nějakých benchmarků pro kvalitu služeb. Je konkrétní požadavek ve směrnici o službách, aby členské státy vypracovaly standardy na, pro kvalitu služeb. Já chci um, um, toto požádat komisi, protože to tam není. Většina členských států to doposud ignorovalo, protože jsme ještě neměli tu dobrovolnou legislativu, doprovodnou o standardech služeb, ale měli bychom se tím zabývat, že by to umožnilo přeshraniční služby. A před naše předchozí práce na standardech by měla výsledky. My už jsme s koordinátory mluvili o možném updateu v příštích 18 měsících takže máme zase další legislativu, kterou se musíme zabývat. Takže to jsou věci, které chtěl jsem, jsem chtěl říci a myslím, že zpravodaj by měla konzultovat všechny politické frakce a koordinátory o těchto otázkách, jak tedy plánovat naši práci, jak využít sli- naše slyšení maximálním způsobem že tohle byl trošičku delší příspěvek. Z mé strany jako stínového zpravodaje máme dost času na tuto diskusi, takže jsem si mohl dopřát trošku řeč, více řečnické doby. Takže vám děkuji za pozornost a chci se zeptat, zda některý kolega se k tomu ještě chce vyjádřit. Někdo? Ano? Děkuji. Vzhledem k tomu, že je tady tak málo kolegů, aby vyslechli tuto zprávu Koraca Build, myslím, tak jsme spíše se tady zabývali úvahami o významu této zprávy. Ale my chceme zajít dál, chceme komunikovat. Že jsme si jisti, že v této době krize řešení znamená tolik práv pro eh, spotřebitele, tak aby měli absolutní jistotu, ať je to směrnice nebo nařízení, tak musí existovat nějaká dohoda mezi členskými státy a především vůle. A zda moje země je mezi těmi, které plní eh, různé předpoklady a podmínky, tak to je jiná otázka, ale musíme najít nějaké vzájemné porozumění a uvědomit si význam toho všeho. ocupan aquí y que las personas, los visitantes que nos acompañan en este momento, pues tengan a bien conocer que. Mě tady tak málo poslanců, že máme možnost se jaksi mm, vyjadřovat trošičku hlouběji a déle k to obsáhlej, ne, tomuto obsáhlému tématu. Musíme vytvořit Evropu vnitřním trhem, Eh, kde bude vysoká ochrana spotřebitelů. Děkuji za slovo. Ano, děkuji za tento příspěvek a myslím si, že paní Francá Ponce by možná se chtěla vyjádřit k tomu, co tady zatím zaznělo od poslanců a pak možná paní eh, zpravodajka by nám mohla říct něco k tomu, jak se bude postupovat dále. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve odpověděla na otázku standardů. Asi víte, že jsme na nich začali pracovat a že v zásadě jsme Eh, mandát pro standardy pro horizontální služby. Je to teprve začátek procesu, ale začal a pracujeme se CEN, tedy s Evropským výborem pro standardy, aby se takové standardy vypracovaly. V zásadě se jedná o eventuální horizontální standardy pro služby. To je účel této práce. Děkuji mnohokrát za slovo. My samozřejmě vítáme podporu tohoto výboru eh, pro naši práci. Není to jednoduchá práce. Já bych chtěla zmínit jednu věc, to je věc totiž důležitá. Žádný členský stát by patřil na černý seznam, abych tak řekla. Problém dělá ta diverzita, rozmanitost pravidel různých předpisů, režimů a ta skutečnost, že členské státy mají různé požadavky na právní formu, na podíly a mají tedy členské státy eh, svoji možnost vlastního posouzení a vlastního rozhodování, čili jedná se pak o hodnoty proporcionality a je těžké tedy něco všude zahánět, proto zavádět. Ehm, ehm, a samozřejmě, že není žádný bohužel takový přesný test, co je proporcionální. Proto to musí být komparativní, musí se systémy navzájem porovnávat. Ale pak je také pravda, že je důležité, aby se politická pozornost věnovala takovýmto věcem, že to opravdu pomáhá. Jinak to bude běh na dlouhou trať, protože prakticky každá profese, která je regulována, aby mohla fungovat, musí eh, splňovat požadavky na právní formu a na podíly eh, kapitálové. A co se týče eh, informací, ano, jedna z těch věcí spojených s kontaktními jednotnými místy, zatím se o tom moc nevíme. Organizace podnikatelů jsou velice pro a jsou ochotny to nadále podporovat. Například už Business Steward k tomu vypracoval řadu zpráv a oni velice vítají tato jednotná čísla, eh, pardon, místa. Jde o to, aby, o tom bylo, aby se o tom vědělo na národní úrovni, protože je těžké eh, o tom eh, mluvit tady z Bruselu, protože nás třeba neuslyší tak, jak bychom si to přáli. Myslím si, že tady je opravdu možné argumentovat ve prospěch eh, těchto jednotných kontaktních míst, tak, aby opravdu eh, už podávali výkony, aby měli výsledky, než, tepr, než jim budeme dělat reklamu, protože eh, vidíme nebezpečí v tom, kdybychom dělali reklamu něčeho, něčemu, na čem některé členské státy jenom tak trochu pracují. To by mohlo být kontraproduktivní a e, slyšíme výzvy z tohoto výboru, abychom sledovali, co se děje s naším vzděláním. To také plánujeme. Budeme to sledovat a budeme to dělat velice aktivně u členských, v členských státech. A s nimi už jsme s tím začali a budeme s tom během dalších dvou let určitě pokračovat. Děkuji. Děkuji. A e, poslední slovo dám asi zpravodajce další kroky. Děkuji, pane předsedo, velice vítám tuto rozpravu, protože to ukazuje, že mám opravdu velmi silný mandát, abych vypracovala opravdu důkladnou práci, že má eh, podporu všech politických eh, skupin. A k naš, co mohu říct eh, našim kolegům ze frakce socialistů. Já chápu, velice si cením toho, že vlastně eh, jdeme stejným směrem, že velice stejně striktně přistupujeme k implementaci. A samozřejmě, že by to nemělo jít jenom sankce, ale technickou podporu. To vítám, to mě umožňuje zdůraznit, jak důležité to bude, bude, bude aby probíhala výměna informací o e, osvědčených praxích a výměna zkušeností, vzájemné učení, spolupráce státních agentur. A také velice vítám to, že komise už zahájila Eh, předběžné řízení před vlastním řízením o porušení směrnice. Neměli bychom se toho Eh, bát. Je to součást evropské um, legislativy. Nejedná se o to, abychom někoho obvinovali a na někoho ukazovali prstem, ale jde o evropské občany. Mnohé členské státy by nebyly v té krizi, v níž jsou, kdyby byly pořádně transponovaly stávající legislativu. Proto eh, si myslím, že řízení pro porušování je na místě, tam, kde eh, členské státy nemají manévrovací prostě, Já to vítám a určitě bychom to měli dělat v dialogu s členskými státy a Malcolm Vítám eh, váš návrh, abychom uspořádali slyšení s členskými státy, aby nám řekli, o těch problémech s fragmentovanou praxí, eh, jak, jak ta transpozice vypadá a co s tím můžeme dělat. I když si myslím, že ta cestovní mapa, ten plán nastíněný komisí je velice dobrá, že bychom touto cestou měli jít. Nic, co by nešlo proti ochraně Eh, spotřebitelů. To také říkají kolegové socialisti a proto právě článek 20 o nediskriminaci je naprosto zásadní a měli bychom v tomto smyslu dále pracovat. Jedná se také o to, aby tady byly větší příležitosti, menší zmatení a jasnější pravidla pro spotřebitele. Eh, kolegovi Mandesovi z Alda mohu říci, že eh, i EPP už se připojila. Já bych tady chtěla říci, pane předsedo, já využiju všechno, co mi umožní tato směrnice, kde je možné jít ještě za rámec samotné litery. Ne, aby se ale otevíral úplně nový legislativní eh, proces, ale aby se aktualizovala to všechno podle toho, jak dnes ten eh, trh může fungovat. Máme daleko více dnes eh, nových koncepcí, podvodávají se celé balíčky řešení, jsou to i zboží, i služby, je to smíšený balíček, takže my se musíme při implementaci směrnice přizpůsobovat tomu, jaké inovace provedly poskytovatelé služeb od roku 2006 až do dneska. Musíme se také přizpůsobit do skutečnosti mobilního světa. Ten nebyl tak rozvinut v roce 2006 jako dnes. To už je celá generace která požaduje a, použí, a využívá služby prostřednictvím telefonu. A k tomu musíme přihlížet při implementaci. A jako obvykle Tony zase zmínil velice důležitou věc a to je komunikace. A vy jste to, pane předsedo, také řekl, ta jednotná jedna kontaktní místa, to si opravdu myslím, že je velice důležité pro to, abychom mohli eh, zareagovat na potřebu podnikatelské komunity, aby měla lepší informace, jak využívat eh, jednotného trhu a tedy je povinnost takovéto informace v členských státech dávat snad jsem zareagovala na všechno. Já jsem se snažila poznamenat si vše, co tady zaznělo a přihlédnu k tomu. A je tady eh, tedy podpora napříč politickým eh, spektrem. A bohužel ta směrnice není plně implementovaná. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi souhlasím plně a doufám, že dáme dohromady takový balíček, který přesvědčí členské státy o tom, že v uprostřed této diskuse mezi škrty a mezi růstem my nemáme ještě úplně volný trh eh, se službami a to je něco, co je v rozporu s tím. Musíme to připojit k programu pro růst a doufám, že bude možné už přispět i k samitu prosinci, na jehož programu bude i vnitřní jednotný trh. A jinak program je hlavně na příští rok. Já nebudu uvádět konkrétní časové lhuty, ale bude se pracovat až do příštího podzimu. Myslím si, že někdy v, na jaře by mělo být slyšení a velice těším na to, že budeme spolupracovat i s podnikatelskou veřejností a e, s podniky, aby to všechno fungovalo. Děkuji, mnohokrát děkuji. A myslím, že vy jste dobrá kandidátka právě na takovou zprávu opravdu velice silnou, velice vyhraněnou. My jsme původně měli takovou představu, že někdy v polovině Eh, února budeme mít eh, slyšení a workshop a že pak zpráva bude překladu někdy v polovině března. Možná by bylo užitečné, kdybychom pořádali kulatý stůl se stínovými zpravodaji, s tím, koho to bude zajímat, s komisí, abychom zjistili, co se děje dalšího. A jsem velmi rád, že se pracuje na těch standardech, tak možná z toho vyplyne další pracovní dokument, který bychom zapracovali do studie, protože to už bude docela dlouho po té původní zprávě. A vlastně už je důležité si uvědomit, že už uplynulo prakticky 6 eh, let od posledního konečného zasedání na plenárce. Nemělím, li se, bylo to tehdy v listopadu. Takže už uplynulo hodně času od té doby, kdy parlament tuto diskusi uzavřel, to schválil. A paní Gebhardt, která tady bohužel dnes není, byla tehdy spravodajkou a určitě tam má také velký zájem na to, aby se tato věc pohnula dopředu. Děkuji, čím končím tento bod. Oui. Další bod je zpráva Baldassare, um, ehm, akční program pro oblast cel. Jsme trošičku napřed časově a nejsou tady oba stínoví zpravodajové. A je také, tady nemáme nikoho, a máme tady někoho z komise. To je dobře, takže bychom mohli požádat MSD, aby mm, požádali pana Rádyho, aby co nejdříve přišel, protože bychom mohli začít. Pan Baldassare je jistě připraven. Je tady někdo ze sekretariátu SND? Ne. Proto tady předsednictví předám paní e, Njo a pak pozveme pana Baldesáry, aby promluvil. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Takže Alors, la traduction. Là. Ok. Euh, je prends.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 Eh, pro tom svém návrhu vzhledem k potřebě právní jistoty, zvláště článek 6 pozměňující na 14. Myslím, že by některé články měly být um, přidány. V článku 6 by měl být nějaký um, rozpočtový přehled, měl by tam být i um, nějaké IKEA rezerva na administrativní náklady podle kudy si odstavec dvě. E, to závisí dnešní alokace na e, jednání o výsledném finančním rámci, které budou, doufejme, pozitivně uzavřeny. Pak tady máme um, údržbu výpočetních systémů vzhledem k zásadní um, roli, kterou hrají v programu CEL 2013 a velkou část rozpočtu, která je na to věnována. Pro um, podporu celních orgánů je důležité, aby tam byly nejenom společné aktivity, rozvoj počítačových kapacit a uh, dovedností, ale také rozvoj technických eh, kapacit systému. Dále bychom měli zdůrazňovat standardizaci procesů celních kontrol. To jsem navrhoval. Někteří kolegové prezentovali více než 30 pozměňovacích návrhů, především pan Kompraty, Schmidt, Legrip a další. Um, po analýze těchto návrhů mohu říci, že mm, souhlasím s velkou většinou těchto návrhů, především pana Kooperativa pana Šmita. Oni navrhují, a to říkám ve své zprávě, aby článek 5 se týká pouze obecných cílů programu, konkrétní cíle, by měly být definovány v článku 6, mm, což by mm, byly priority. Myslím, že by tam měly být spíše specifické cíle než priority. A tady chci zdůraznit, že co se týče pozměňovacích návrhů paní Levy, souhlasím s jejich obsahem, ale ne s prezentací, kterou navrhuje, ale s těmi kompromisy, myslím, najdeme nakonec řešení. Jediný negativní názor se týká eh, návrhu 45 a 46, že by program neměl být otevřený pro potenciální kandidáty a jiné země podle článku 33 smlouvy. Tohle je chyba, já myslím, protože jako Evropská unie je v našem zájmu mít efektivní celní systém s kvalitní infrastrukturou a tyto státy, které mají vztahy s EU, jsou sousedé nebo kandidáti, nebo v možné, možná v budoucnu, by mohly vstoupit do EU a mít úzké vazby na EU, tak by měly mít co nejvíce homogenní pravidla celní. A je důležité tedy, aby se účastnili toho, abychom přijali hodná opatření. Jsem si jist, že budeme moci přijmout většinu těch pozměňovacích návrhů a dosáhneme vhodného kompromisu bez příliš velkých problémů při schvalování tohoto programu, což bude 18. prosince ve výboru pro vnitřní trh, pak v plénu v únoru. Děkuji za pozornost a chci poděkovat kolegům za jejich solidaritu, že tady vydrželi až do konce. Děkuji, pane Baltasáre, je nás opravdu velice málo, takže jako předsedkyně bych si vzala to právo hovořit jako první a chtěla bych vám říct, že sdílím vaše stanovisko eh, k pozměňovacím návrhům 45-46, abychom více nefragmentovali vnitřní trh a abychom zajistili větší jistotu, jak požadují evropské občany. Proto eh, tady musíme zohlednit eh, samozřejmě i eh, státy, které chtějí brzy přistoupit. Děkuji a slovo má pan Manders, protože já se obávám, že naši stínoví zpravodavé zatím ještě nedorazili, takže pane Manders, máte slovo. And I'm not a shadow actually, because I'm replacing Mr. A nejsem stínový zpravodaj, protože nahrazuje pana uh, Schmidta, který je v Surinamu. A uh, byl jsem zvědavý, uh, Eh, takže jsem čekal na vyjádření kolegy Baltasáre, protože mě samozřejmě cla zajímají. Pan Ole Schmidt mě požádal, abych prezentoval jeho poznámky. Velmi eh, děkuje za spolupráci a donívá se, že přístup pana Baltasáreho je ten správný a říká, že pokud jde o cla, tak potřebujeme větší evropskou spolupráci, abychom dosáhli účinnější administrativy a abychom zabránili narušení jednotného trhu. A pokud jde o další práci na celním kodexu, tak tady musíme vytvořit celní unii, aby eh, tedy všichni členové Eh, tam byli zahrnuti a měli přístup k celému eh, informačnímu systému. Pan eh, Schmidt také tady zdůrazňuje to, že ekonomickí aktéři v Evropské unie kteří mají status uznaného subjektu, by dále měli mít nějaké zjednodušené odbavení a potom také je tady vybavení jako skenery a laboratorní vybavení jsou tady k tomu v podstatě i obrovné věci, například v programu Herkules. V tuto chvíli samozřejmě není prostor na přílišné výdaje a finanční prostředky by se měly zaměřit především na eh, lidské zdroje. Musíme horizontálně řešit finanční zájmy Evropské unie ve spolupráci eh, se všemi celními orgány. To by mělo být prioritizováno a podpořeno. A já tedy vám děkuji. Nahradil jsem pana Oleho Šmita. Šmita, hovořil jsem za něj. Dobře, chce ještě někdo další pohovořit? Dobře, takže dám slovo komisi, pokud to bude chtít eh, se vyjádřit, takže pan Paskalu. Děkuji a Děkuji také panu Baltasáremu za zprávu. Chtěl bych vysvětlit některé věci, především tedy eh, k různým pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy eh, jsem rozdělil na skupiny, protože kdybychom šli jeden po druhém, tak by to trvalo příliš dlouho. Pokud jde o eh, cíle, tak eh, pro všechny finanční programy komise tady vlastně to koncipovala jako tři skupiny. Je tam specifický cíl, obecný cíl a operační cíl. Eh, v, a my, my jsme udělali to stejné a komise by si přála zachovat tyto tři úrovně protože díky tomu je hodnocení programu mnohem proveditelnější a srovnatelnější s jinými hodnoceními. Druhá věc, kterou jsem zmínila už, kterou jsem zmínila už dříve, eh, je, že komise nepodpořuje financování vybavení prostřednictvím programu. Rozpočet tohoto programu nebyl koncipován tak a celý program nemá financovat vybavení. Eh, my si myslíme, že jsou tady jiné cesty, pro ty členské státy, které eh, žádají o prostředky na vybavení, eh, mají jiné způsoby. A eh, dále účast třetích zemí a externích expertů. Pokud jde o tyto pozměňovací návrhy, komise se donívá, že účast třetích zemí a externích expertů je hodnotná v rámci programu jejich eh, účast je omezená, mohou se pouze připojit ke spojeným eh, aktivitám, ne ke všem. A dále mají se účastnit tehdy, když je to potřeba, takže je to velmi omezené, ale velmi užitečné pro eh, včetně kandidátských zemí. Dále Potom eh, návrh vyčlenění rozpočtu. My si myslíme, že tady to jde proti pružnosti programu, tak eh, jak se to zjistilo eh, ve střednědobém přeskumu nebo ve střednědobém hodnocení. Děkuji, pan Baltasár. Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě se asi shodneme na těch hlavních líních. Velké problémy tady nejsou. Děkuji panu Mendesovi za to, že se tady vyjádřil eh, zastoupení pana Šmita. Eh, sdílím eh, pozměňovací návrhy pana Šmita a částečně i pana Koferátyho. I já mám určité pochybnosti, pokud jde o návrh pana Koferátyho, který požaduje, aby i informatická, eh, evropské zařízení, pardon, informatické přístroje byly eh, nebo zařízení byly financovány tímto programem. Pokud jde o rozpočet, tak tam jsme stanovili určité částky, protože se doníváme, že by mělo proběhnout rozdělení prostředků s ohledem na priority Rady a komise. V zásadě si myslím, že se nám podaří vytvořit kompromisy i s paní Le Grip, pokud jde o rozdělení priority, jinak máme uvedeny pod specifickými cíly a i to považuji za nezbytné, abychom eh, celou tu zprávu mohli doplnit. Děkuji. Je třeba potvrdit eh, datum hlasování eh, v IMKU 18. prosince. Je to tak? Dobře, takže to prosím sdělte všem ostatním, kteří tady nejsou. Potom tady 17. tam bude nějaká další lhůta a 18. se bude hlasovat. Myslím si, že můžeme naše zasedání ukončit. Děkuji eh, těm málo poslancům, kteří jsou zatím ještě tady. Eh, samozřejmě budeme informovat všechny stínové zpravodaje. Děkuji komisi a zaměstnancům, říká paní předsedkyně. A tentokrát budou moci tlumočníci odejít trochu dříve, říká paní předsedkyně. Děkuji vám a přeji vám pěkný večer.